Okay, that's quite useful. So um, I've just been told that from today. Bylo mě řečeno, že od dneška hlasovací seznamy budou na internetu, takže se na to můžou podívat lidé zvenčí. A v době, kdy to budou posílat poslancům, tak to zároveň navěsí na internet. Vím, že potom občas probíhá diskuse po té, co vám to pošlou, jestli uh, třeba daný pozměňovací návrh je na správném místě a zjevně tedy zainteresované strany dostanou větší příležitost eh, okomentovat, jestli se technicky hlasuje ve správném pořadí a že to pomůže transparentnosti. Takže ještě jednou dobré dopoledne a začneme hned stanoviskem Dity Charanzové pro výbor pro obchod o vnějších dopadech obchodní a investiční politiky EU na veřejné a soukromé investice v zemích mimo EU. Děkuji. Kdy to prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já nebudu číst celé stanovisko, jenom bych krátce vysvětlila pozadí tohoto stanovisko. Pravidla pro eh, partnerství mezi soukromým a veřejným obchodem, stejně tak jako pravidla pro koncese a zadávání veřejných zakázek jsou v eh, gestce našeho výboru. Původně se INTA snažila převzít tuto odpovědnost, ale díky paní předsedkyni a koordinátorům eh, byla situace napravena. Ve stávající chvíli hlavní zpráva výboru INTA se soustředuje na používání PPP ve třetích zemích a to především co se týče programu pro rozvoj. Hlavním důvodem našeho stanoviska je tedy zdůraznit postoj našeho výboru i z pohledu evropských společností, které vstupují do těchto partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Když tyto firmy vstoupí do těchto partnerství, je to ve prospěch jednotného trhu. Přináší to spoustu financí a znalostí na náš vlastní trh, což pomáhá s růstem a s vytvářením pracovních míst, přičemž Evropa zároveň pomáhá ostatním zemím po světě s jejich rozvojem. Navíc je to hospodárný způsob, jak eh, podporovat rozvoj a neplýtvat penězi. Evropské společnosti musí být součástí těchto partnerství a my musíme zajistit, aby k tomu měli spravedlivé a vyvážené podmínky. Toto krátké stanovisko se zabývá všemi těmito body a doufám, že všechny skupiny je podporí, podpoří. Děkuji. Děkuji. za ty stínová zpravodajka tady není. Za SAD Maria Grafinic tady také není. Za ECR Emma Clarkin, která tady také není. Jediný je tady FTD, které tady je, ale nemá stínové zpravodaje. Děkuji, já budu mít pár připomínek za Emma McClarken, která se omlouvá, že tady dnes nemůže být. Z našeho pohledu vítáme toto stanovisko v této zprávě výboru INTA napsali kolega z ECR Jan Zahradila. Souhlasíme také s postem paní navrhovatelky a se všemi body, které zdůrazňuje, protože PPP pomáhá i hospodářskému růstu a navýšená účast evropských společností ve velkých mezinárodních projektech typu PPP povede k navýšení produktivity, konkurenceschopnosti, inovace a vytváření pracovních míst. A stanovisko velmi správně říká, že evropské firmy potřebují přístup na trh za tímto účelem a že existují skutečné možnosti účastnit se PPP v zahraničí a zajistit dostatečnou ochranu těchto investic. Nicméně, úspěšné využívání PPP vyžaduje řádná pravidla pro řízení a zprávu a transparentní postupy. Je potřeba bojovat proti korupci a je třeba zajistit hospodárnost projektu, a to jak v krátkodobém, tak dlouhodobém horizontu a navíc je také potřeba řádně hodnotit rizika. Připravíme určité pozměvací návrhy a velice rádi budeme spolupracovat se zpravodajkou na tomto důležitém stanovisku. Mr. Nielsen. Pan Nielsen. Děkuji vám, já budu hovořit švédsky, když už mám tu možnost. Já si také myslím, že toto je důležité stanovisko. Je dobré, že náš výbor pro vnitřní trh má v kompetenci eh, také partnerství veřejného a soukromého sektoru. Eh, já bych k tomu chtěl říct něco, co se týká eh, mé role předsedy Interskupiny pro sociální ekonomiku. Já jsem byl a budu i nadále aktivní také v globální aréně Eh, pokud jde o posilování sektoru sociální ekonomiky. Do tohoto sektoru z definice spadá eh, také, spadají kooperativní družstva, eh, různé pojišťovny a nadace a způsob řízení podniku společným vlastnictvím, kooperativní, spole, kooperativní formou vzrůstá po celém světě. Takže si myslím, že by bylo dobré, kdyby v tomto stanovisku bylo, byl zmíněn tento sektor. To si myslím, že by bylo eh, přínosné, protože je to sektor, který eh, vzrůstá v celém světě a zejména lidé v chudších zemích eh, se bojí, že přijdou velké globální firmy a vykoupí je a budou je kontrolovat. Místo toho, aby lidé sami kontrolovali provoz svého společně vlastněného podniku. Takže si myslím, že by bylo dobré, kdyby v tom stanovisku něco k tomuto sektoru bylo. Děkuji. do you want to take the floor, Adam? Chci si vzít slovo Adam? Prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já zde dnes eh, zastupuji na této krátké rozpravě. Je mě slyšet? Pana poslance Rosatého, který bohužel z, eh, ze služebních důvodů tady dnes nemůže být. Ale pan kolega i já se domníváme, že partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem je velice důležitým tématem. A proto jsme rádi, že toto téma je zapracováno do stanoviska, které je zde připraveno k této zprávě. Pan poslanec Rosaty by chtěl, aby také bylo zdůrazněno, že partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem má zásadní dopad na rozvoj. A z toho důvodu je také potřeba zdůrazňovat jeho význam. A to nejenom co se týče vnitřního trhu Evropské unie, ale také co se týče vnějších trhů, se kterými Evropská unie a členské státy mají kontakty. Nesmíme zapomínat na to, že v oblasti PPP máme víceleté smlouvy a potřebujeme pro ně bezpečné a stabilní prostředí. A z toho, z toho důvodu se Evropská unie musí postarat o to, aby ve vztazích se třetími zeměmi byly i třeba smluvně zaručeny takovéto bezpečné a stabilní podmínky. A v rámci našeho výboru při této příležitosti by stálo za to zdůraznit, že to není jenom otázka, o které bychom měli hovořit v kontextu vztahu se třetími zeměmi, ale že to má také velkou důležitost i na vnitřním trhu Evropské unie. A jednotný přístup členských států zatím k této problematice nemáme, protože existují členské státy, které mají zvláštní legislativu pro PPP, ale také máme země, které takovouto zákonnou úpravu nemají. A navíc, trh je velmi diferencovaný a také postoj k PPP v členských zemích se liší. Zdá se tedy, že kromě toho tématu, o kterém zde hovoříme, tedy partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem a jeho role eh, ve vztazích s třetími zeměmi, je téma, kterým se budeme muset zabývat i v kontextu jednotného evropského trhu. Tak, aby jeho rozvoj sloužil sociálně hospodářskému rozvoji Evropské unie a celé Evropy. Pan Rosaty také chtěl konstatovat, že až bude hotová zpráva, tak eh, předloží konstruktivní pozměňovací návrhy. Děkuji za slovo. Paní Krapiny stále není přítomná. Chtěl by si ještě někdo vzít slovo k této zprávě? Zdá se, že ne. Chce vystoupit komise? Máme tady vedoucího eh, oddělení pro sociální odpovědnost podniku v rámci generálního ředitelství GROW, respektive ne, pletu se, pan Jesen, šéf duševního vlastnictví a zadávání veřejných zakázek na generální ředitelství Trade, což si myslím tedy, že je daleko vhodnější část komise k vystoupení na toto téma. Děkuji za vaši přítomnost. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. My bychom rádi poděkovali paní navrhovatelce za toto stanovisko, které máme za to, že je velmi vyvážené v tom smyslu, že na jednu stranu uznává, že PPP podporuje hospodářský růst a na druhou stranu také bere v úvahu, že evropské firmy mají dlouhodobé zkušenosti v této oblasti a právě z toho důvodu je potřeba, abychom se i nadále snažili zajistit, že diskriminační praktiky používané některými členskými státy budou řešeny řešeny například v kontextu obchodních dohod. Takže ještě jednou velmi vítáme navrhovaný text a budeme se těšit na spolupráci s Evropským parlamentem na samotném usnesení. Děkuji. Děkuji. Chci ještě eh, to zhrnout Dita Charanzová, prosím. Nebudu zhrnovat, paní předsedkyně, jenom vám všem poděkuji za vaše připomínky. S většinou z vás souhlasím a budu se těšit na vaše písemné pozměvací návrhy, tak aby toto stanovisko bylo ještě silnější. Děkuji. Děkuji. Teď si uděláme kratičkou přestávku před hlasováním. Probíhá tady diskuze o tom, jestli můžeme zjednodušit proces dnešního hlasování ještě více nebo ne. E- přistoupíme přímo k hlasování, protože máme dlouhý hlasovací seznam u některých bodů dnes dopoledne. První je zpráva paní Sehnalové o zavedení palubního systému ICO. Jde tady o eh, návrh doporučení pro druhé čtení a hlasujeme eh, elektronicky. Ještě 19 lidí nehlasovalo. Končím hlasování. Děkuji, takže přijato 26 hlasů pro. Gratuluji paní Sehnalové. A dále budeme hlasovat o návrhu zprávy eh, pana Antonia López Isturis Whitea. Je to návrh na řízení o lanových dráhách. Zpravodaj tu je, kdybychom měli nějaké otázky ohledně hlasovacího seznamu. Takže pozměňovací návrh 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 152 pro? proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 22, 23, 24 a 25 unblock, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. 153 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. 154 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. 30, to je smazání pro, proti, zdrželi se, přijato. Unblock 31, 32, 33 pro, proti, zdrželi se, přijato. 155 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 156 pro, proti, zdrželi se, přijato 34. Ne, 34 odpadá. 35, 36, 37 unblock. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 157 pro, proti, zdrželi se, přijato. 38 pro, proti, ne, omlouvá se předsedkyně, odpadá. 39 pro, proti, zdrželi se, přijato. 158 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 40 pro, proti, zdrželi se, přijato. 159 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Je to návrh 159. asi návrh 159 ověřujeme nyní. Zamítnuto. 41 pro, proti, zdrželi se, přijato 42 pro, proti, zdrželi se, přijato 43 pro, proti, zdrželi se, přijato 160 pro, proti, zdrželi se, přijato 161 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 40, 44 pro, proti, zdrželi se, přijato 162 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 45 pro, proti, zdrželi se, přijato. 163 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 164 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 46 pro, proti, zdrželi se, přijato. 47 pro, proti, zdrželi se, přijato. 165 pro, proti, zdrželi se, zabítnuto 48 pro, proti, zdrželi se, přijato. 49 pro, proti, zdrželi se, přijato. 166 pro, proti, zdrželi se, přijato. 50 pro, proti, zdrželi se, přijato. 167 pro, proti, ověříme. Návrh 167. Zamítnuto 19 pro 15 pro 19 proti 15 pro, 51 pro, proti zdrželi se přijato, 168 pro, proti zdrželi se přijato, 169 pro, proti zdrželi se zamítnuto stejnou většinou, 52 pro, proti zdrželi se přijato, 170 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto stejnou většinou. 53 pro, proti, zdrželi se, přijato. 171 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 54 pro, proti, zdrželi se, přijato. 55 pro, proti, zdrželi se, přijato. 56 a 57 eh, pro, proti, zdrželi se, přijato, 58 pro, proti, zdrželi se, přijato, 172 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 150, 59 pro, proti, zdrželi se, přijato. 171 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Teď blok od, bod, od 60 až po 74. 60 až 74 pro, proti, zdrželi se, přijato. 174 pro, proti, zdrželi se, přijato. 75 pro, proti, zdrželi se, přijato. 175 pro, proti, zdrželi se přijato, 176 pro, proti, zdrželi se přijato, unblock 76, 77, 78, 177, 178 a 81. Pro, proti, zdrželi se přijato. Teď pozměňovací návrh 79, omlouvám se, Pozměňovací návrh 79, 80, 82, 83 a 84 jsou všechny staženy. Takže 179 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 180 je stažen, takže teď unblock 85 a 86 pro, proti, zdrželi se, přijato. 87 pro, proti, zdrželi se přijato. 88 pro, proti, zdrželi se přijato. 89 pro, proti, zdrželi se přijato. 181 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, zdrž, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 90 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrhy 91 až 99 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrhy 100 až 106, včetně pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrhy 107 až 115 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrhy 116 až 122 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrhy 123 až 141 pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď jdeme k úvodním ustanovením. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se přijato. 2 pro, proti, zdrželi se přijato. 142 pro, proti, zdrželi se přijato. 143 eh, ne, 143 to, o tom se dá hlasovat jako o dodatku pro, proti ověříme 143 19 17 přijato. Pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se přijato. 4 pro, proti, zdrželi se přijato. 144 stažena, 145 pro, proti, zdrželi se přijato. 146 na dvě části. První část bez slova construction pro, proti, zdrželi se přijato a druhá část to je slovo construction pro, proti, zdrželi se od, zamítnout tento návrh. 147, to je lingvistický dodatek, děkujeme Ildiko. 148 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 6 pro, proti. Pětka prošla. O 6 hlasujeme pro, proti, zdrželi se, přijato. 149 je stažena, 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 150 pro, proti, zdrželi se, přijato. 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 151, první část beze slov Construction Workers, pro, proti, zdrželi se, přijato. 151, druhá část, to jsou slova Construction Workers pro, proti, ověříme. Zamítnuto. Dvanáctka odpadla, pozměňovací návrhy 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní hlasujeme o návrhu zprávy v pozměněném znění elektronicky. přijato, 35 pro, 2 se zdrželi a 1 proti. Děkujeme. A nyní budeme hlasovat, ještě jsme úplně neskončili, budeme hlasovat o mandát pro pana Antonia López Isturis Whitea a jeho vyjednávací tým, mandát k zahájení vyjednávání v trialogu. Kdo je pro? To by mělo být elektronicky, myslím. Ještě čtyři lidé nehlasovali? Ještě jeden? Takže stejná většina. Eh, Gratulujeme panu zpravodaji a děkujeme za přehledný hlasovací seznam. Dále budeme hlasovat o zprávě paní Jakonsáry o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráce s komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů. Je to dlouhý název, ale hlasování bude velice krátké, protože jde o jediné hlasování o schválení, o, schválení výsledku trialogu. Uděláme to elektronicky a zahajuji hlasování. Takže přijato 33 hlasů ku jednomu. Gratulujeme Líze a Koncary. Nyní budeme hlasovat o zprávě Karas, o programu Refit, e, jaký je tedy stav a jaké jsou vyhlídky. To je stanovisko kolegy Karase ke zprávě. Kompromis jedna, ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, přijata. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. A nyní návrh 7, kdo je pro, proti, zdržel se přijat, 8 pro, proti, zdržel se přijat, 9 pro, proti, zdržel se přijat, 10 pro, proti, zdržel se eh, zamítnout 8 pro, proti, zdržel se, ne, omlouvám se, kompromis 3 pro, proti, zdržel se přijat, eh, návrh 17 pro, proti, zdržel se přijat, kompromis 4 pro, proti, zdržel se přijat, návrh 22 pro, proti, prověříme. Prověříme elektronicky. Nebyl přijat. 20 3 CP1. Část 1. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijata. A druhá část odpadá. 24. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijata. 25 pro. Proti. Zdržel se. Já myslím, že e, nebyl přijat, ale prověříme. Ano, zamítnut. Návrh 26, ten odpadl. 27, kde pro? Proti. Zdržel se přijat. 28 s ústním pozměňovacím návrhem. Pro. Proti. Zdržel se přijat. A nyní budeme hlasovat také o pozměň... Ne, ne, ne. Všechno bylo přijato tímto. Kompromisní návrh 5. Kdo pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Návrh 37. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 38 pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. 40 s ústním návrhem a Eh, rozděleným hlasováním. Takže nejprve budeme hlasovat eh, o první části návrhu 40, kde pro, proti, zdržel se přijat. A teď je druhá část, kde pro, proti, zdržel se přijata také ta druhá část. Kompromisní návrh 6, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Kom, ne, návrh 42, to je doplnění, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 48 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 49 pro, proti, zdržel se, přijat. 50 pro, proti, zdržel se, přijat. 7 pro, proti, zdržel se, přijat. Ano, kompromis 7 pro, proti, zdržel se, přijat. 59 pro, proti, zdržel se zamítnut, 61 pro, proti, zdržel se přijat, 60 pro, proti, zdržel se zamítnut, 62 pro, proti, zdržel se zamítnut, 63 pro, proti, prověříme, 63. Přijat. Ano. 64 pro, proti, zdržel se, přijat. Ano, prověříme 64 ještě jednou, 64 elektronicky. Ano, přijat. 65 pro, proti, zdržel se, přijat. Kompromis 8 pro, proti, prověříme. Dobře, takže chcete prověřit 65? Dobře, takže 65. Zamítnut. Ano, děkuji, dobře. A kompromisní návrh číslo 8. Pro, proti, zdržel se přijat. A nyní hlasujeme o celém takto pozměněném návrhu stanoviska a to jmenovitě. Passed by 20. 24 ku 12, 30 zdrželi, takže přijat. Návrh byl přijat. Děkuji, pane zpravodaji, děkuji všem za spolupráci. A nyní se dostáváme k hlasování zprávy Gál Pelc. Ne, pardon, je to stanovisko. Týká se revize rámce pro ekonomickou zprávu, e, eh, inventura a výzvy. Um, amendment Návrh, e, první návrh, tak 15, 15 eh, přijat, kompromis 3 pro, proti, zdržel se přijat.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 Um, 24. Ústní pozměňovací návrh máme k tomuto, kde pro, proti, zdržel se přijat, 25 pro, proti, zdržel se zamítnut, 27, 27 pro, proti, zdržel se zamítnut, 26 pro, proti, zdržel se přijat, 29 pro, proti, zdržel se od, zamítnout 28 pro, proti, zdržel se zamítnut 30 pro, proti, zdržel se zamítnut 31 pro, 31 pro, proti, zdržel se přijat 32 pro, proti, zdržel se, zamítnut. Kompromis 4 pro, proti, zdržel se, přijat. 38 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 39 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 40 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 41 pro, proti, zdržel se, zamítnut. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se přijat. 45 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 6 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 7 pro, proti, zdržel se přijat. 51 pro, proti, zdržel se zamítnut 52 pro, proti, zdržel se zamítnut 53 pro, proti, já myslím, že byl přijat, ale prověříme. Yes, it did. Okay. 53. 53 byl přijat. 54 pro, proti, zdržel se přijat. 55 ve dvou částech. První část pro, proti, slyšel se přijata. Druhá část pro, proti, zdržel se zamítnuta. Návrh 1 pro, proti, zdržel se zamítnut. 2 pro, proti, zdržel se přijat. 3 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 1 pro, proti, zdržel se přijat. 8 pro, návrh 8 pro, proti, prověříme. Přijat. Návrh 9 pro, proti, zdržel se zamítnut, kompromis 2 pro, proti, zdržel se přijat, 12 pro, proti, a můžeme si prověřit 12, číslo 12. Přijat. 13 pro, proti, zdržel se, přijaté. 14 pro, proti, zdržel se, přijaté. A nyní hlasujeme o celém takto pozdějem návrhu. A to jmenovitě, elektronicky prosím. That's passed by 33 bylo pro, 2 proti, 4 se zdrželi, zpráva byla přijata, blahopřejeme. Děkuji. A děkuji. Pravodajce. A poslední bod na seznamu hlasování nyní je stanovisko Filis Husmenové o Evropské energetické bezpečnostní strategii. Kompromisní návrh jednak kde je pro, proti, zdržel se Přijat návrh 2. Ne. Návrh 1. Pro. Proti. Zdržel se. Zamítnut. Kompromis 2. Pro. Proti. Zdržel se. Přijat. Eh, návrh 7. Pro. Proti. Zdržel se. Odpadá. Tedy zamítnut 5. Pro. Proti. Zdržel se. Přijat. Eh, návrh 10. Pro proti, zdržel se zamítnut, 11 pro, proti, zdržel se zamítnut, návrh 12 pro, proti, zdržel se přijat, návrh 13 byl stažen, návrh 14 pro, proti, můžeme prověřit. Odpadá. Tedy zamítnut. Děkuji. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. Teď se dostáváme k návrhu 16. Aha, 16 až 23 byly staženy všechny, takže 24. Pro, proti, zdržel se zamítnut, 25 pro, 27 byly staženy, 28 tedy. Kdo je pro? Proti? stržel se. Zamítnut, 29 stažen, 30. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut, 33 pro, proti, zdržel se přijat, 35 pro, proti, zdržel se přijat, 37 pro, proti, zdržel se zamítnut, 38 pro, proti, zdržel se zamítnut, 40 byl stažen, 41 pro, proti, zdržel se zamítnut, 42 pro, proti, můžeme tento prověřit elektronicky, prosím. 42 zamítnut. Nyní návrh 43 pro, proti, sežil se zamítnut, 48 pro, proti, prověříme. Návrh 48. Přijat. Návrh 49 pro, proti, zdržel se, zamítnut, 51 pro, proti, zdržel se, zamítnut, kompromis 4, kde pro, proti, zdržel se, přijat, 53 pro, proti, zdržel se, zamítnut, 54 byl stažen, 55, kde pro, proti, zdržel se přijat, 57 pro, proti, zdržel se zamítnut, 58 pro, proti, zdržel se zamítnut, 59 pro, proti, zdržel se přijat, 64 pro, proti, zdržel se Není to jasné. Takže hlasujeme o 64. Já jsem to dobře neviděla, takže neviděla jsem. 65 a 71 byly staženy. Dostáváme se k 72. Kdo je pro? Proti? Prověříme. Přijat. Návrh 73, kdo je pro? Proti. Sedmdesát pro, proti, zdržel se přijat, 74 pro, proti, zdržel se přijat, 75 pro, proti, zdržel se zamítnut, 76 pro, proti, zdržel se zamítnut, 77 byl stažen, 78 pro, proti, zdržel se zamítnut, 79 s ústním pozměňovacím návrhem, kde pro, proti, zdržel se přijat, 80 pro, proti, zdržel se zam, zamítnut, 81 pro, proti, zdržel se zamítnut, 82 pro, pro proti, zdržel se, já myslím, že zamítnut, ale prověříme. <clears throat> Ano. Zamítnut. A nyní budeme hlasovat o celém návrhu stanoviska v této pozměněné podobě, jmenovitě. One more vote. Okay, go. So that's, uh... Takže 32 pro, 50 proti, jeden se zdržel. Eh, děkuji a blahopřejeme ještě jednou zpravodajce a děkuji všem sekretariátu a všem asistentům, poradcům, kteří velice mm, tvrdě pracovali na přípravě hlasovacího seznamu. Děkuji. The next item on the agenda. Další bod na pořadu dnešního dne je zpráva o pozměňovacích návrzích paní Charanzové ale myslím, že potřebujeme chviličku na to, aby se vyprázdnila místnost. Vy to chcete začít projednávat tuto zprávu trochu dříve? Dobrá, tak začali bychom zhruba v 10.20. Pozněvací návrhy zprávy paní Charanzové nebo stanoviska paní Charanzové začneme ve 10.20. Děkuji. we restart? Můžeme začít, prosím. Dost času jsme nadehnali. Dalším bodem na pořadu jednání jsou pozměvací návrhy týkající se stanoviska paní Charanzové k doporučení Evropské komisi ohledně jednání o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic. Pozněvacích návrhů bylo předloženo 226. K tomuto stanovisku k hlavní zprávě, kterou napsal výbor pro obchod, konkrétně pan poslanec Bent Lange. Takže dávám hned slovo Ditě Charanzové. Děkuji, paní předsedkyně. Především bych chtěla poděkovat všem stínovým navrhovatelům a dalším poslancům a poslankyním za předložené početné pozněvací návrhy. Jak jste právě říkala, dostali jsme přes 200 pozněvacích návrhů ze všech politických skupin a to ke všem odstavcům. Takže TTIP je zjevně téma, na kterém řada z nás aktivně pracuje. Velká většina těchto pozněvacích návrhů je pozitivní a pro dohodu. Takže konečný signál tohoto výboru určitě bude, že transatlantické partnerství v oblasti obchodu a investic pomůže vnitřnímu trhu a přinese růst a pracovní místa do Evropy. MKO by také mohlo vyslat následující poselství, že podporujeme konečný cíl zmíněný ve vyjednávacím mandátu. Názory se liší, co se týče podrobností a jednotlivých pozněvacích návrhů. Se stínovými zpravodaji jsem začala psát kompromisní pozněvací návrhy. Zatím jsme se dohodli na řadě z nich v zásadě s tím, že konečný seznam bude k dispozici do konce týdne. Cílem každého kompromisu bylo zapracovat vyváženě postoje všech politických skupin a jako navrhovatelka jsem v duchu kompromisu přijala body jednotlivých pozněvacích návrhů, které bych normálně nepodporovala, jak se ukáže jasně v mém hlasovacím seznamu. A předpokládám, že to platí i pro stínové zpravodaje. Doufám, že členové se budou a poslanci se budou držet hlasovacího seznamu. Nyní k jednotlivým návrhům. Nebudu jim je procházet všemi, určitě poslanci a poslankyně budou mít možnost eh, se vyjádřit ke klíčovým bodům těchto pozněvacích návrhů. Takže bych se spíše dostala k obecnému přístupu, který zaujmu v doporučení k hlasování. Za prvé připomenu, za prvé navrhu, abychom hlasovali proti pozněvacím návrhům, které nespadají do kompetence výboru IMCO. Týká se to především návrhů členů, kteří nejsou členy tohoto výboru. I když s některými z nich v zásadě souhlasím, tak tyto pozněvací návrhy zhoršují možnost, že naše stanovisko vezme INTA v potaz. Co se týče bodů, které máme v kompetenci, tak to je něco jiného. Například všechny pozněvací návrhy, které se týkají ISDS, budou označeny znamenkem mínus. Mohu říci kolegům, že ve výboru INTA k tomu proběhne řádná rozprava a to tež platí i pro následné plenární zasedání. Týká se to i možnosti modernizace klauzele OSDS. Nicméně, ať už bude v textu IMCO cokoliv, tak INTA to stejně nezapracuje do svého hlasovacího seznamu budou to v podstatě jenom slova na papíře, i když tady o tom můžeme mít vášnivou diskusi. Stínovým zpravodajům mohou pouze navrhnout, aby to vzali v úvahu, když budou připravovat svá doporučení pro hlasování. A za druhé, je v našem zájmu, aby toto stanovisko bylo co nejkratší. Chceme-li mít šanci, aby jej INTA podpořili. Mají 14 stanovisek a dá se předpokládat, že se budou pozitivně dívat na kratší text a ne na dlouhý text, který se opakuje. Takže má doporučení k hlasování také navrhnou zamítnout ty pozměňovací návrhy, jejichž hlavní obsah již byl v textu ošetřený jinde. A to bude platit i pro případy, kdy jeden pozněvací návrh nevede k tomu, že odpadá druhý. Například jeden poslanec navrhl, a já si myslím, že to konkrétně není potřeba, že bychom stejnou větu přidávali do každého odstavce. Musí to být krátké a k věci. To je z mé strany pro tuto chvíli vše a budu se těšit na dnešní rozpravu. Děkuji. Děkuji. 226 pozměňovacích návrhů to není úplně rekord, ale je to přece jenom velký počet. Takže děkuji za vysvětlení svého přístupu. Paní Pel bude hovořit za pana Švápa. Děkuji mnohokrát. Pan Šváb se velmi omlouvá, že tady dnes spít nemůže. Je na služební cestě takže se omlouvá za nepřítomnost. Budu za něj hovořit já. Pan poslanec Šváb už sám řekl během první rozpravy, že je velmi spokojený s navrhovanými pozněvacími návrhy a že je ochoten pokračovat vytyčeným směrem. Rada bych za něj vás upozornila třeba na pozměvací návrh 160, který se týká standardizace. Tady se pan Švab domnívá, že veřejné slyšení probíhalo velmi konstruktivně a poukázalo na hlavní výzvy. Pan Šváb je připraven dále spolupracovat s paní navrhovatelkou na tom, aby se našlo nové znění které bude přijatelnější. Co se týče pozměvacího návrhu 120, tak pan Šváb by byl rád, aby to nemělo dopad na svobodu zvolit si formu poskytování služeb. A následně také ratchet clause nemůže být aplikována na služby, které byly zadány zadávacím orgánem třetí soukromé straně prostřednictvím smlouvy o veřejné zakázce a poskytované po konci této smlouvy. Pan Šváb o tom hovořil s Evropskou komisí a Evropská komise s ním souhlasí a to by mělo být do textu zapracováno. Co se týče pozměňovací návrhu 96 a 112, tak tady se pan Šváb domnívá, že je potřeba zajistit především to, aby veškerá ustanovení týkající se zadávání veřejných zakázek, případně koncesí, což je rámec, který byl nedávno aktualizován, zůstaly v platnosti a to také musí být zahrnuto ve stanovisku. Pan Šváb je připraven spolupracovat s paní navrhovatelkou na lepším znění u kompromisního návrhu 4 a 6. A má za to, že další kompromisní návrhy jsou v tuto chvíli přijatelné a paní navrhovatelka se může spolehnout na podporu skupiny EPP která je připravena k další spolupráci. Děkuji. Děkuji. Krista se nahradí paní Ever, Evelyn Eberhardt. Pardon, Gebhardt. Omlouvá se, že tady nemůže být paní Gebhardt, ale především vítá veškerou práci, kterou odvedla paní navrhovatelka a doufá, že bude možné vytvořit dobré a jasné stanovisko za výbor IMCO. Od paní Gebhardt mám pár poznámek, která, které nezacházejí do podrobností o jednotlivých pozněvacích návrzích, takže se spíše budeme vyjadřovat k zásadám, které chce, aby v stanovisku byly zmíněny. Za prvé, skupina SAD se tradičně snaží o to, aby dohody TTIP byly pro dobro evropských občanů, pracujících a spotřebitelů. A navíc, jak říkala skupina EPP, je i pro skupinu SAD velice důležité, aby v oblasti služeb měli všichni evropští regulátoři právo regulovat, především co se týče služeb v obecném či veřejném zájmu. Takže i zde odmítáme racket clause. Veřejné služby ovšem, pokud nejsou vyloučeny z vyjednávání, tak musí být projednávány tak, aby byly v zájmu evropských občanů. Co se týče regulační spolupráce, tak tam je potřeba zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí práv spotřebitelů. Ta nesmí být snížena. Paní Gebhardt také bude apelovat na to, aby bylo zapracováno pravidlo o zemi původu. které je v Evropě upravováno. SAD se domnívá, že TTIP bez ambiciozní kapitoly o zadávání veřejných zakázek nebude představovat přidanou hodnotu ani pro Evropu, ani pro Spojené státy. A musíme tedy v této oblasti najít řešení. A nakonec bych ještě jednou ráda zopakovala, že pro skupinu SAD je důležité, abychom našli vyvážený text, který ochrání evropské pracující, evropské občany a spotřebitele. Pokud takovýto kompromis najdeme, tak budeme pochopitelně stanovisko podporovat. Děkuji. Děkuji. Chce někdo vystoupit za Emu McClarkin? Dan. Já, pardon, já jsem stínovým zpravodajem. Možná bychom měli aktualizovat seznam. Myslím, že potřebujeme v této skupině trochu lepší komunikaci v této oblasti. Děkuji za slovo. Já jsem chtěl také poděkovat paní navrhovatelce za odvedenou práci, protože nečasto vidíme 226 a pozněvacích návrhů ke stanovisku o nelegislativní zprávě. Ale ukazuje to, že toto téma bereme skutečně vážně v tomto výboru a že některé oblasti politiky, na které bude mít dopad TTIP, jsou klíčové pro náš výbor. Obecně souhlasím s postem paní navrhovatelky u pozněvacích návrhů, které nespadají přímo do naší příslušnosti. To myslím, že je velice důležité, protože pokud chceme ovlivnit TTIP, tak to musí být v oblastech naše kompet, naší kompetence a nemůžeme tyto šance rozmělňovat připomínkami k něčemu, co nám nepřísluší. Takže s tímto souhlasím a myslím si, že je potřeba se soustředit na oblast naší kompetence. Jako skupina jsme v zásadě spokojeni s kompromisními návrhy. Myslím si, že paní navrhovatelce se velmi dobře podařilo zvládat tyto pozněvací návrhy a zajišťovat dohodu mezi politickými skupiny. Jenom u kompromisního návrhu 10 máme problém se slovy odvětví pokrytá touto dohodou, protože tam si myslím, že to může být celkem pochybné Takže to byla jediná připomínka zásadní, kterou jsme k tomu měli, jinak jsme velmi spokojeni se směrem, kterým se to ubírá. A jak jsem říkal, především pro spotřebitele je TTIP, nebo může být TTIP velkou příležitostí, pokud ovšem zachováme své normy. Spotřební zboží tak bude jednodušeji přístupné a levnější, což si myslím, že je určitě dobře. Děkuji. Denis Dion, prosím. Je... Děkuji mnohokrát. A Denis de Jong, pardon. Můžu jenom potvrdit to, co říkali předchozí kolegové. Co se týče oblasti příslušnosti IMCO, tak bychom se mohli soustředit na dvě oblasti. Za prvé práva spotřebitelů a za druhé řízení smluv té typ protože TTIP jsou dohody o investicích a obchodu, ale v podstatě to znamená, že vytváříme vnitřní trh, který by mohl být rozšířen ještě dále i nad rámec Spojených států a Kanady. Mohlo by to jít až do Japonska přes smlouvu o Pacifiku, takže si myslím, že budoucnost té typu je v rukou MK naopak a prostě řízení těchto smluv bychom měli brát vážně. A já nechápu, proč říká paní navrhovatelka, že ISDS nám nepřísluší, protože budoucnost tohoto systému bude částečně odvislá od ISDS. Evropský soudní dvor v Lucemburku například vydal názor v prosinci ke smlouvě o přístupu EU k Evropské úmluvě o lidských právech. A já jsem neviděl žádné takovéto stanovisko, asi protože ještě není dostatek času. Nemáme ještě konečný text k té typu, zatímco cítit máme. Takže si dovedu představit, ale že Evropský soudní dvůr se také vyjádří k vnitřnímu trhu. A bude třeba rozhodovat o otázce ISDS, která, a to způsobem, který třeba se bude ubírat jiným směrem. My jsme to vlastně nikdy nestudovali. Co se týče regulační spolupráce v budoucnosti, tak touto otázkou jsme se nezabývali. Pokud dojde k dohodě o výboru, tak rozhodne potom IMCO jenom ano nebo ne, anebo předloží zase 220 pozněvacích návrhů k výsledku práce výboru pro regulační spolupráci a jak vůbec ten výbor bude zasedat. Když se soustředujeme na počet doporučení z tohoto výboru a ne na obsah budoucí práce v oblasti vnitřního trhu, tak si myslím, že se zaměřujeme příliš vymezeně. Dnes odpoledne se bude vyjednávat o kompromisních návrzích dále. My to bereme velice vážně a bereme budoucnost svou vlastní a budoucnost vnitřního trhu vážně a nechceme se řídit zásadami, které jsme nepoužívali u jiných stanovisek. Děkuji. Děkuji, Pascal Dona, prosím. Děkuji mnohokrát, Vicky. Zdá se, že všechno probíhá v pořádku, že domluvím sám za sebe. Jak jsem říkal minule, měl jsem pocit, že tady je poměrně zásadní rozdíl přístupu k tomu, jak přistupovat k transatlantickému trhu. A jedna věc je jasná, děkuji mnohokrát paní navrhovatelce za odvedenou práci a za to, že se snažila zapracovat některé věci, které šly proti jejím hodnotám. Především se to týče zadávání veřejných zakázek. Takže tady došlo k určitému postupu. A my jsme se snažili zapracovat do textu své připomínky. Já úplně navíc souhlasím s tím, co říkal pan De Jong k otázce regulační spolupráce a k otázce soukromé arbitráže, protože ve výboru, který má bojovat za vnitřní trh a zároveň za ochranu spotřebitelů v širokém slova smyslu, tak prostě nemůžeme si myslet, že je možné dát stranou otázku regulační spolupráce. My jsme chtěli předložit pozněvací návrh, který je pro nás zcela zásadní, protože tato regulační spolupráce nemůže vést k tomu, že by se v budoucnosti zakazovalo Evropské unii, aby si mohla přijmout nové normy, aniž by to nutně museli odsouhlasit Spojené státy. Tím bychom se opravdu definitivně vzdávali nezávislosti Evropské unie. A to jde proti tomu, za co my máme bojovat v tomto výboru. Takže já si myslím, že tato diskuse nemůže být zamítnuta jenom z procesních důvodů. Nebo prostě říci, že to nespadá do našeho prostoru kompetence. Prostě spadá. Protože se to opravdu týká jádra vnitřního trhu a norem, kterými chceme, aby se tento trh řídil. Takže opravdu si na tom trvám i po panu Junko, Junkovi, že touto otázkou se musíme jasně zabývat ve stanovisku IMKA. A navíc obecně to zabývá jak širokou veřejnost, tak specialisty, takže by bylo překvapivé, kdyby výbor IMKO se k této problematice nevyjádřil. Byť by to bylo jenom proto, že prostě poukážeme na, tuto, na tento problém a řekneme, že nechceme, aby arbitráž a regulační spolupráce omezily schopnost Evropské unie vytvářet si volně své normy. Co se týče zbytku, tak tady bude velký kompromisní pozměvací návrh 10, který já to nechci říkat nějak pejorativně, ale v každém případě se budeme snažit v tomto návrhu definovat to, co vlastně chceme chránit. Ještě jednou děkuji paní navrhovatelce za to, že do tohoto odstavce, do tohoto kompromisního návrhu dává ty zásadní věci, které chceme zachovat, i když pochopitelně eh, nebere slovo od slova to, co navrhuje skupina zelených, což je jasné. Teď, co se týče ratchet clause a služeb, v jednom kompromisním návrhu u a, zadávání veřejných zakázek to bylo přijato a my bychom to také chtěli u služeb. Tak abychom nezapomněli na, nez, na otázku nezvratnosti určitých liberalizací. Tak, to bylo i k pozněvacímu návrhu 3. A potom máme ještě další otázku, tam nepůjdeme zase moc do podrobností. Ale v každém případě Existuje řada horizontálních výjimek pro veřejné služby, především otázky zdraví, vzdělávání, e, vody, audiovizuální věcí a podobně. To jsou výjimky, které byly z Bolkenštánovy direktivy vyšk- směrnice vyškrtnuty. A my jsme chtěli, aby byly vyškrtnuty i z této dohody. Protože pokud to bylo vyškrtnuto ze směrnice, tak by bylo škoda to dávat do, do, do dohody. Protože bychom se dostali do rozporu práv práva. Takže vyškrtnou to i odtud a nebude problém. Teď, co se týče financování veřejných služeb, to máme v článku 14 smlouvy o Evropské unii. Tady to nenacházíme a byli bychom rádi, aby bylo jasně zmíněno, že i nadále můžeme financovat veřejné služby, aby tam nebyly s tím žádné problémy. Tak, už jsem asi tak jako tak vystupoval velmi dlouho. Ale ještě jednou, pro nás je zcela zásadní, aby Evropská unie se touto dohodou nedostala do situace, kdy si omezí vlastní schopnost vytvářet normy, které jsou ve prospěch svých občanů a občanek. Welcome to, Mrs. Trzynski paní Tražinský, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já jsem chtěla zaprvé připomenout, že vydáváme stanovisko k vyjednávání, které v podstatě v tuto chvíli skoro ignorujeme. Jde to proti logice a proti transparentnosti, protože naši spoluobčané eh, jim vlastně dáváme hodně na čas. Takže my tady máme velké problémy máme pocit, že to nepovede eh, k, našemu, k našim zájmům, ti jsou, že to povede k zájmům jenom Američanů a navíc, že to je řízeno ultraliberální a, filozofie. Obáváme se, že touto novou dohodou vzniknou dopady, které si nepřejeme. Eh, v každém případě nám připadne, že se tady nejvíce upravuje oblast obchodu a že nebudeme schopni se bránit a bránit své podniky proti této nekalé soutěži, protože velmi často tyto podniky už teď jsou oslabovány. A nemyslete si, že Spojené státy, když se podíváme na jejich protekcionickou politiku, budou k Evropě přistupovat jinak. Má se tady vyloučit řada strategických oblastí, které budou ohroženy. Malé a střední podniky vyříkáte a budou mít prospěch z této dohody, ale jak to můžete říci? Já mám pocit, že to je celé vytvořené na neracionálním a nežádoucím základě. Možná řeknete, že jsme populisté, a to jenom proto, že nám jde o občany a především o francouzské občany, tak jsem chtěl jenom připomenout, že velká většina francouzů a francouzek a řada Evropanů Eh, zamítá tento návrh. A to ne z toho důvodu, že jim byl špatně vysvětlit, nebo že jsou hloupí, ale prostě proto, že se rozhodli, že vzhledem k jasným skutečnostem chtějí odmítnout tuto smlouvu. Malé a střední podniky a zemědělci tím eh, budou ještě dále poškozováni a přitom už teď u nich hrozí a proto jsme navrhli jasné pozměňovací návrhy, které jsou demokratické. Musíme brát v úvahu, jaké budou mít důsledky tato dohoda pro občany a proto chceme, aby tento výbor požádal o referendum ve všech státech Evropské unie. A myslím si, že to bude ve prospěch a dát to také legitimitu tomuto parlamentu. Bude to mít dvě výhody. Protože se občané dozví, co bude vyplývat z této dohody, pokud bude přijata. A také to umožní vyřešit problém netransparentnosti. A druhou výhodou bude, že lidé dostanou slovo. To přece chcete. Takže se, to není jenom o tom, že bychom se prostě báli, že eh, hovězí bude plné hormonů, anebo že tady budeme mít, eh, že tady budeme mít um, geneticky modifikované organismy. Jde prostě o to, že je potřeba, abychom ctili názor lidí, kteří nás zvolili. Děkuji. Děkuji. Eh, else who would like to speak? Um, Anna Maria Kratzbild. Anna Maria Kratzbild, prosím. Děkuji, Vicky. E, já bych chtěla e, podpořit zpravodajku a poděkovat jí za velice zdařilé stanovisko. Překvapilo mě, že těch pozměňovacích návrhů je tolik. E, kdybych, od, pokud odkážu na, pokud, nebo pokud to srovnám s debatou při slyšení, tak je to trochu znepokojivé. My kritizujeme něco, co jsme vlastně ještě neviděli. Naší hlavní starostí je to, že jsme při všech kolech vyjednávání nezaznamenali pokrok a měli bychom jak si dávat komisi od otevřený prostor k tomu, aby mohla vyjednávat. Místo toho ale my vy, my vlastně pod záminkou péče o občany se eh, dáváme průchod antiamerikanismu a strachu a tak dále ale jde tady o to, že e, ty směrnice byly e, zveřejněny. Ještě nikdy v historii žádné, e, žádná obchodní dohoda neprobíhala tak demokraticky a transparentně. A ta veřejná debata, kterou vedeme na oficiálních schůzích výboru, je toho důkazem. Pořádají se slyšení, semináře, jsou to otevřené debaty za účastí veřejnosti, kde veřejnost si může udělat sama svůj úsudek. Místo, abychom vysvětlovali, Eh, abychom se vážně zaobírali eh, těmi legitimními obavami o zabezpečení potravin, dobrých životních podmínkách zvířat, standardů eh, potravin, tak se sledujeme populistické trendy a to si myslím, že je velmi nezodpovědné. Chtěla bych tedy podpořit linii paní zpravodajky, protože musíme si udržet tu dynamiku, musí, nesmíme promarnit tuto příležitost. A naší obavou je, že e, Spojené státy půjdou od toho, že budou, že budou klást větší prioritu na dohodu s Azií. To je ten skutečný problém. Pokud se nedohodneme s naším současným největším obchodním partnerem, což je USA, a který má standardy nám nejbližší, s kým bude Evropa se dohodovat potom ve světě. My místo toho demonizujeme jejich standardy, e, jednáme s nimi jako třetí řadou zemí, říkáme lidem, že nás tady zaplaví chlorová kuřata, geneticky modifikované potraviny, hormony a tak dále. A přitom jediné, co víme, je to, že podle mandátu vyjednavači nemůžou měnit potravinové standardy. A jak víme, evropskou legislativu můžeme změnit jenom my a ne nějaký vyjednavač komise. A to na jakékoliv téma. Víme, že členské státy mají plné kompetence v oblasti veřejných zakázek, veřejných služeb, práv zaměstnanců. To všechno víme, tak proč eh, klameme občany? Tím, že neustále debatujeme o tom, že, eh, bychom, eh, že evropská legislativa nemůže být změněna. Ano, nemůže být změněna. Nemůže ji změnit žádný vyjednávač komise. Vy to co pak nevíte jako poslanci Evropského parlamentu? Vy to nevíte? Proč podvádíme naše občany? A přitom ztrácíme ze zřetele ty miliony pracovních míst. To jsou ta skutečná práva zaměstnanců, aby zaměstnanci měli práci a aby se nemuselo plýtvat penězi daňových podplatníků. Takže otázkou zní, jak udržet pozitivní a konstruktivní přístup vůči spojeným státům, tak, aby ten text INTA se nerozběhl jaksi všemi směry. Já souhlasím s tím, že ochrana investic nemá nic společného s IMCO, to je technická záležitost, která je ve všech dohodách, a i u těch dohod, které už jsme vyjednali, jako s Kanadou, eh, jsou tam jasné výjimky pro zdravotnictví, životní prostředí a bezpečnost produktů. Četli jste to? Mimochodem, každý z vás si může přečíst, eh, může si zajít přečíst dosavadní verzi dohody. To tu ještě nikdy nebylo, takto transparentní postup a já doufám, že u většiny těch pozměňovacích návrhů bude mínus. Děkuji. Ještě eh, někdo z dalších poslanců se chce vyjádřit? Chce se komise vyjádřit? Jido Huben, kdo, který je vedoucím oddělení. Ne, omlouvám se, pan Van Eckhout ano, omlouvám se, pan eh, Huben eh, nemohl přijít. Já jsem vedoucí jednotky koordinací politik v generálním ředitelství. Já chci poděkovat eh, paní zpravodajce za kompromisní pozměňovací návrhy a doufáme, že, že budou pozitivní vůči Spojeným státům, spotřebitelům, podnikům, včetně malých a středních podniků a tak dále protože to je společným cílem nás všech. Chtěl bych se vyjádřit k jedné věci, která tu zazněla a ze které bychom si měli vyvodit závěry. Byl tu zmíněn vnitřní trh a sice to, že TTIP by vytvořil vnitřní trh a to je patrně špatné pochopení eh, cílů dohody TTIP. TTIP je obchodní dohoda, samozřejmě obsahuje aspekt eh, regulatorní spolupráce, tady jde dál než ostatní obchodní dohody, ale nevytvoří eh, vnitřní trh v tom smyslu, jak jako vnitřní trh v Evropské unii. My máme společné instituce, společné předpisy a tak dále, takže TTIP nijak neohrozí způsoby našeho rozhodování a regulace v Evropě a také eh, neohrozí ani chod tohoto parlamentu. Eh, já si myslím, že už to zcela jasně řekl jeden z místopředsedů komise. Rozhodování zůstane v rukou eh, jednotlivých stran dohody a nebude tu žádná zastřešující struktura která bude Evropské unii vnucovat rozhodnutí nebo Spojeným státům vnucovat rozhodnutí na základě dohody TTIP. Znamená to také, že TTIP zachová všechny hodnoty, na kterých nám záleží. Ne tedy pouze právo na regulaci, ale také veřejné služby. Je zcela jasné, že v oblasti veřejných služeb, jako je zdravotnictví, eh, vodohospodářství a školství, ne, tam nebudou žádné závazky. A vzhledem k tomu, že tyto závazky nebudou existovat, tak otázka ratchet clause je irrelevantní v oblasti veřejných služeb. Budeme samozřejmě také usilovat o co nejvyšší možné standardy a v žádném případě nebudeme snižovat standardy Evropské unie. Souhlasíme také s těmi, kteří e, požadují ambiciozní kapitolu o veřejných zakázkách. E, o tom jednáme se Spojenými státy a budeme v tom pokračovat i nadále. Slyšel jsem to také zmínku o ISDS a v tomto ohledu bych chtěl zdůraznit, že zítra paní Malmström na výboru INTA představí předběžné úvahy o tom, eh, jak si komise dále představuje reformu ISDS a eh, dále bych se chtěl ještě zmínit o tom možném dopadu výnosů nebo rozsudků v arbitrážích ISDS na evropskou legislativu. No, je třeba říci zcela jasně, soudy v Evropské unii a Evropský soudní dvůr uplatňují evropské právo. Arbitráže ISDS neaplikují evropské právo, nýbrž pouze eh, pravidla, která jsou stanovena dohodou. Jsou to eh, pravidla pro investice, eh, kterých se nemůžou dovolávat evropští občané u evropských soudů. A právě proto potřebujeme tento arbitrážní systém, který, opakují, aplikuje pouze ta pravidla, která jsou obsažena v dohodě, na jejich základě jsou ty arbitráže zřízeny. Ještě jednou bych chtěl poděkovat vašemu výboru za konstruktivní přístup a za jeho dosavadní roli eh, při práci na kompromisních návrzích. Děkuji. Eh, já teď dám na seznam řečníků sama sebe, protože bych chtěla říct několik krátkých věcí. Děkuji moc krát za vaši práci, děkuji eh, za to, že to stanovisko zůstává soustředěné, protože jestli nás mají brát vážně, v, ve výboru pro mezinárodní obchod, tak je důležité, aby to nebyl nějaký vánoční stromeček plný všeho možného, ale aby to stanovisko šlo přímo k věci. Náš e, výbor e, už čtyři roky se snaží odstraňovat bariéry na vnitřním trhu. Tady ale nechceme vytvořit vnitřní trh na obou stranách Atlantiku. Chceme však pomoci malým podnikům, a to zejména odstraněním obchodních překážek. A pokud jde o ty, o to odstranění neobchodních překážek, tak ty jsou důležité zejména pro malé podniky, což je neocenitelný bod. Máme na obou stranách Atlantiku rozdílné standardy, což ale není nutně špatné. Já neříkám vždycky, že jejich standardy jsou špatné a naše dobré, nebo naopak, ale tam, kde je možné je zblížit, abychom odstranili obchodní bariéry, tak tam, bychom, tam by se to mělo provést, aby se snížila byrokratická zátěž pro naše firmy, které chtějí exportovat za Atlantik. Což by bylo užitečné. Všichni víme, že je to složitý proces a nesmí nijak podkopávat eh, naše zákonodárné postupy a naše regulační postupy. Můžeme tady toho udělat eh, velice hodně, abychom posílili veřejnou důvěru. Můžu jenom přizvukovat eh, Aně Marii, která nám připomněla, že, že bezpečnost produktu, zdravotnictví a životní prostředí nebude pokryto touto dohodou. Musíme se postarat o to, abychom posílili eh, důvěru veřejnosti. A ještě poslední bod, to je ta kapitola o veřejných zakázkách. Tam musí být opravdu silná, to musí razit náš výbor, protože veřejné zakázky jsou v naší kompetenci a musíme, se, musíme za ně bojovat. Musíme bojovat za tuto část dohody. Dito, chceš k tomu ještě něco dodat? K něčemu z toho, co tu zaznělo v debatě? Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem si všiml, že někteří kolegové už odešli, eh, takže eh, možná budu eh, moci vysvětlit kompromisní návrhy na schůzi dnes odpoledne. Chtěla bych pouze souhlasit s tím, co jste řekla vy a místo předsedkyně našeho výboru a já doufám, že tento silný signál o přidané hodnotě našeho výboru a přínosu do vyjednávání se projeví na tom textu a že se nám podaří e, vytvořit vyvážený text, který bude schopna podpořit většina politických frakcí prostřednictvím kompromisních návrhů. Chtěla bych poděkovat všem, kdo se vyjádřili v dnešní diskuzi. Z toho, co jsem slyšela, mám dojem, že Eh, naše kompromisní návrhy posouvají správným směrem a doufám, že, eh, že vytvoříme jejich konečnou verzi již velice brzy. Děkuji. Takže eh, hlasování je naplánováno hlasování o, v našem výboru 24. března a hlasovat ve výboru INTA se bude 6. a 7. května. Děkuji vám. Pokročíme tedy k dalšímu bodu na pořadu jednání, e, což je bod e, Lízy Jakoncáry o e, řešeních interoperability pro evropské orgány veřejné zprávy, podniky a občany. Hlavním příslušným výborem je ITRE. My jsme přidružený výbor podle článku 54. Děkuji paní Jakoncary moc krát za zprávu a prosím, hovořte o ní. Děkuji, paní předsedkyně. Já vítám návrh komise na nová interoperabilní řešení, eh, ve zkratce na program ISA 2. Tento program je nesmírně důležitý pro digitální jednotný trh a tak, abychom překonali elektronické bariéry mezi členskými státy a zmodernizovali eh, veřejný sektor. Ve svém stanovisku jsem se soustředila na eh, ústřední kompetence našeho výboru a respektovala jsem výlučnou kompetenci LIBE pro ochranu osobních údajů. Eh, jak víte, tady kompetence sdílejí tři výbory, ITRE, IMCO a LIBE. Moje pozměňovací návrhy eh, k návrhu komise mají několik hlavních bodů. Soustředila jsem se eh, ve svém návrhu stanoviska eh, zejména na občany a podniky. Návrh komise obsahuje už v názvu občany a podniky tvrdí, že zaujímá celkový přístup a má na zřeteli e, prospěch e, občanů a podniků a nejen orgánů státní zprávy. Nicméně samotný obsah návrhu už potom nereflektuje dostatečně toto tvrzení. Já jsem tedy přidala e, několik objasnění a upřesnění, aby bylo jasné, že občané a podniky budou mít prospěch z ISA 2. Proto jsem začlenila několik ustanovení, které zavazují komisi k tomu, aby zohledňovala za prvé konkrétní situace mikropodniků a malých a středních podniků, a e, aby hledala řešení, které i usnadňují e, jejich potřeby. E, dále musíme zohlednit potřeby občanů a sociální aspekty interoperability. Každý by měl mít možnost plně využívat příležitostí, které skýtají nové technologie. Jakákoliv akce v rámci programu ISA 2 eh, musí splňovat tyto základní eh, principy eh, evropských orgánů veřejné zprávy, tak jak jsou stanovené rámcem evropské interoperability. Zejména jde o princip soustředění na uživatele, inkluze a možnosti přístupu. Ustanovení o technické podpoře občanům a podnikům mus, musí také být zohledněny. Stejně jako možnost přístupu ke službám tradičním, tradičním způsobem a nejen na internetu. To je také důležitý princip, který je potřeba dodržovat. Zdůrazňuji také potřebu eh, neutrality sítě a dále text návrhu komise není dostatečně jasný, pokud jde o to, kdo je vlastně myšlen pojmem uživatel. Tento termín je tady používán v různých kontextech a proto eh, působí eh, nejasnosti. Přidala jsem tedy definici uživatele ve článku 2 Uživatel e, interoperabilního řešení je e, Evropský orgán veřejné zprávy na národní, regionální nebo místní e, úrovni. Dále pojem soustředění na uživatele se týká konkrétních koncových uživatelů, což jsou občané a podniky. Takže koncoví uživatelé jsou lidé, to jsou občané a firmy. Dalším důležitým aspektem je komunikace, šíření informací a šíření povědomí o tomto programu. Podle mého názoru eh, ne, není veřejnost dostatečně informovaná a proto v článku 3 zavazují komisi k vyvinutí komunikační strategie pro šíření informace a povědomí pokud jde o eh, přínosy programu eh, ISA 2. Tato komunikační opatření by měla cílit zejména na občany a malé a střední podniky. a měla by být eh, provedena hned na začátku a proto tam stanovuje časový rámec 6 měsíců od vstupu rozhodnutí v platnost. Dále pokud jde o implementaci programu e, ISA 2, tak je zapotřebí provádět konzultace a hledat synergie se zúčastněnými stranami, což jsou zejména občané a malé a střední podniky. Malé a střední podniky by se měly co nejvíce zapojovat do co, zapojovat do co nejvíce projektů já tedy vítám eh, návrh komise, eh, pokud jde o monitorování a implementaci a hodnocení eh, programu ISA 2, ale myslím si, že Evropský parlament jakožto spoluzákonodárce by také měl být zapojen do procesu implementace a hodnocení. Děkuji vám. Děkuji, Eva Paunová. Děkuji. Chtěla bych poděkovat paní zpravodajce za návrh stanoviska a e, pozměňovací návrhy. E, jsem velmi ráda, že e, některé mé návrhy na schůzích stínových zpravodajů byly začleněny do textu a velice rádi podpoříme mnoho vašich pozměňovacích návrhů. Pro mě jsou zejména důležité body, které se týkají kompetencí IMCO. Vítám ta ustanovení, která jste tam přidala pro mikropodniky a malé a střední podniky, pokud jde o usnadňování řešení, tak aby byla přizpůsobena jejich potřebám a to zejména pokud jde o opětovnou využitelnost veřejných dat pro firmy a občany. Pokud jde o šíření informací o přínosech programu občanům, tady také vítám návrh na zlepšení komunikační strategie ISA 2 uvědomuji si, že rozpočet programu neplánuje komunikační strategii, ale určitě existují inteligentní způsoby, jak překonat tuto překážku. Důležitý, důležité jsou také propagační materiály online, tedy to, aby takovéto materiály existovaly a to v jasném a srozumitelném jazyce e, a právě tak na webové stránce programu. Myslím si, že e, tady najdeme způsob, jak propagovat tento program prostřednictvím sociálních médií nebo v rozhovorech nebo při schůzích s občany. Přínosy programu by se také daly zhrnout a strukturovat. Infografiky jsou tady velice účinným komunikačním nástrojem které by mohly být využívány zejména online a usnadnili by celý proces. A pokud jde o poskytování technické podpory občanům a podnikům, tak si myslím, že využívání interoperabilních řešení Eh, funguje už celá řada eh, evropských programů. Eh, byla vyvinuta na rozšíření Eh, různých digitálních projektů do celé Evropské unie, jako je například eh, celoživotní vzdělávání nebo programy pro eh, osoby ohrožené sociálním vyloučením, jako jsou migranti nebo nezaměstnaní nebo seniori. Je důležité, aby všechny tyto skupiny se mohly účastnit digitální ekonomiky za co nejrovnějších podmínek, tak, aby mohly těžit z lehč- ze snadšího přístupu k systému veřejné zprávy prostřednictvím ISA 2. Prožíváme nyní digitální revoluci a proto by naším cílem mělo být eh, podporovat eh, elektro, nebo internetové schopnosti eh, našich občanů a to už od školních let. Pozměňovací návrh 10 je podle mě trochu mimo rozsah působnosti ISA 2. ISA 2 nemůže pokrývat programy pro speciální sociální potřeby. Pokud jde o neutralitu sítě, je dobré, že je to tu zmíněno, ale já bych eh, konkrétněji eh, napsala, jaká je přesně definice a co přesně myslíte eh, s neutralitou sítě v tomto kontextu. Dále v pozměňovacím návrhu 1 který se týká nastavování standardů, musíme mít na paměti, že ISA 2 není organizace, která by stanovovala standardy ten program by mohl být naopak velmi eh, zkompromitován, kdyby eh, se řídil procesem standardizace. Tady mohou potom být také eh, začleněny návrhy členských států a bylo by dobré, kdyby zpravodajka trošku více rozvedla pozměňovací návrh 1. A to je ode mě všechno. Děkuji vám. Děkuji za ECR, eh, e je tu stínový zpravodaj není a děkuji eh, za tento přístup, děkuji za toto stanovisko. Musíme se soustředit na eh, spotřebitele eh, a, ochranu osobních údat na výboru LIBE. Děkuji za eh, pozměňovací návrhy, které zdůrazňují zapojení malých a středních podniků a souhlasím s tím, že aby program ISA 2 mohl fungovat, tak je zapotřebí se soustředit na omezený počet služeb a zaměřit se spíše na poptávku a stranu uživatelů a také na digitální transformaci na přeshraniční úrovni, která by měla přinést přidanou hodnotu koncovým uživatelům. Pamatuji si, že když tady eh, komisař Ansip přišel před nás na své slyšení, tak říkal, že neexistuje žádný důvod, proč by veřejné služby neměly být online. Eh, Online veřejné služby snižují náklady a usnadňují život občanům i vládám a jsou transparentnější. Já s ním naprosto souhlasím, ale abychom získali také důvěru veřejnosti a důvěru spotřebitelů, eh, tak je potřeba, aby věděli, že my důvěřujeme těmto systémům. Není nutné eh, zavádět interoperabilitu jen proto, abychom měli interoperabilní systémy. Musíme si dávat veliký pozor, abychom, jak si se ne, abychom neblokovali eh, starou technologii abychom neříkali, že všichni musí mít systém, který vypadá přesně takto, protože to by potom nebylo interoperabilní. To, to bychom se vlastně zabarikádovali ve starých technologiích a myslím si, že to není nutné a není to v zájmu spotřebitelů. Musíme si tedy dávat pozor na to, které webové stránky a které systémy veřejných služeb mají být interoperabilní. Ještě bych chtěla navázat na to, co řekla Eva Paunová o neutralitě sítě. E, tady také si musíme dávat pozor. E, Evropská rada zkoumá definici neutrality sítě a zkoumá různé typy e, uživatelů. Například internet věcí má velice různé potenciální typy uživatelů internetu zcela odlišných od uživatelů eh, broadbandových služeb a je zapotřebí, abychom našli správný přístup na základě také toho, co bylo přijato v USA. Eh, je tedy eh, potřeba dávat si pozor na definici neutralitu sítě, abychom byli otevření do budoucna a abychom opravdu se nezabetonovali v těch starých technologiích. Pozměňovací návrh 41 od zpravodajky říká, že hodnocení ISA 2 by mělo obsahovat informace o kvantifikovatelných a kvalifikovatelných přínosech těchto interoperabilních řešení, která eh, budou, která budou uspůsobovat eh, IT technologie potřebám uživatelů. A já si myslím, že bychom také měli hledat úspory výdajů. Takže to byly mé komentáře. A za liberály nyní promluví Antanas Guoga. Takže vážená paní zpravodajko, kolegové, chtěla bych, chtěl bych poděkovat zpravodajce za eh, práci na tomto stanovisku. Myslím si, že přináší mnoho přidané hodnoty. Je důležité, aby, eh, aby členské státy zlepšily přístup k systémům státní zprávy online. V rámci digitálního jednotného trhu by se ISA 2 měla soustředit na přeshraniční přidanou hodnotu. Čím dál více firem eh, operuje v přeshraničním kontextu a často musí elektronicky komunikovat se státní zprávou členských států. Eh, Estonsko je velice dobrým příkladem státu, který komunikuje elektronicky. Eh, nicméně v jiných členských státech jsou ty procedury ještě složité a vznikají elektronické bariéry, které brání občanům a firmám využívat systémy státní zprávy účinně. Já podporuji pozměňovací návrhy, které zdůrazňují to, že je zapotřebí najít řešení, eh, která budou eh, flexibilní i do budoucna. Je zapotřebí poskytovat technickou podporu občanům a firmám, prostřednictvím interoperabilních řešení a podporuji také pozměňovací návrh o komunikační strategii. který chce šířit informace o programu ISA 2 a jeho přínosech. Myslím si, že bychom mohli dále pracovat na e, ustanoveních, které by zavazovaly komisi k tomu, aby brala v úvahu konkrétní situaci malých a středních podniků. Děkuji vám. So, thank you for that. Děkuji. A nikdo, tady není Zague jako stínový zpravodaj a e, máme zde tedy nikdo ze zelených, nikdo z EFD také nechce slovo, takže chce slovo někdo jiný. Ano, takže mm, slovo má paní Karas, děkuji. Jenom pár poznámek ještě, e, protože já jsem pracovala na tomto programu ve výboru ITRE také, takže já vítám i tu možnost těch osvětových kampaní. To je důležité, aby občané a podniky se stotočnili s těmito e-solutions. A také i členské státy by měly se snažit, aby eh, e-society rychle se šířila v Evropě, aby hm, tedy ty různé eh, eh, postupy a řízení online používala státní zpráva i podniky. Mm, takže, eh, takže eh, i eh, registrace dat a mm, digitalizace, to by mělo být zásadní pro implementaci programu. Jeden z principů je velice důležitý pro občany a to je, aby poskytovali informace státu pouze jednou a aby se i snížilo administrativní břemeno pro podniky. Také bychom měli vyhodnotit, stali by nebylo potřebné rozšířit i pole působnosti mandát Evropské agentury pro eh, ty rozsáhlé eh, IT systémy LISA. Tato agentura ta se používala pro třeba šengenský systém a možná bychom mohli ji využívat pro i jiné systémy. V každém případě tedy děkuji eh, zpravodajce za vynikající práci. Děkuji. Ještě někdo jiný by chtěl se vyjádřit? Někdo z poslanců? A nebo tedy mohu předat slovo teď komisi? Eh, vedoucí eh, eh, oddělení pro program ISO. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se ráda vrátila na ně, k některým mm, těm připomínkám poslanců. Za prvé, Několikrát jsme o tom hovořili a my, mm, to je, že je potřeba e, i e, dělat osvětu, komunikovat s tím, že rozpočet na program neumožnil, abychom prováděli velké informační osvětové kampaně směrované na občany i podniky. Nicméně, vzhledem k rozvoji nástrojů, které potom by mohly opět používat orgány státní veřejné zprávy v komunikaci s podniky občany, tak to by byly tedy nástroje generické, ale také i specifické, týkající se specifických oblastí eh, a sektoru státní a veřejné zprávy a podnikání. Dále Co se týče zapojení malých a středních podniků, mm, zde je několik způsobů, jak je zapojit a měli bychom je více zapojovat do e, vytváření interoperability se státní veřejnou zprávou. Na, na tento Eh, eh, samozřejmě, když jde o mm, mm, veřejné výběrové řízení, tak samozřejmě každý podnik může svobodně se rozhodnout, že se zapojí do toho řízení. Dále interoperabilita. Zde bych zmínila například eh, tu práci na registrech, což je velice důležité, abychom tam měli ten princip, že tedy ty informace se registrují pouze jednou. Dále i komunity praktiků, eh, odborníků to také podporuje tato, tato společná platforma, která je otevřená všem, aby se zapojili do této činnosti. Takže možná bychom měli více apelovat na zapojení lidí z praxe, z terénu, tedy ze malých středních podniků, kromě tedy eh, toho, že zapojujeme eh, odborníky ze státní veřejné zprávy a Mm, akademických kruhů. Dále, ehm, veřejné konzultace, to je to, co se již provádí v rámci tohoto programu ISA třeba jako to bylo v případě Evropského rámce interoperability, tak jak je to i e, v případě, když se vytváří zvláštní specifikace třeba pro konkrétní programy, tak mm, tyto specifikace samozřejmě vždycky nejprve mm, jsou předmětem veřejných konzultací, tak aby všichni mohli přispět svým připomínkami e, a e, díky tomu potom můžeme zlepšovat specifikace a rámce. Další bod, který bych chtěla okomentovat, to se týká toho e, budoucnosti to znamená, aby e, do budoucna skutečně to byla opatření nebo řešení, která obstojí i v budoucnosti, tak je třeba, aby to byla řešení interoperabilita, imper, e, interoperabilní. Samozřejmě ty, ta řešení se budou vyvíjet v různých sektorech státní veřejné zprávy, ale musí být interoperabilní, a, tak aby všichni tedy mohli vyvíjet svoje programy a aby nemuseli tedy používat třeba tradiční technologie, ty zafixované, aby tedy takto byly závislé na něčem, ale to, co vyvinou, musí být interoperabilní a obstát do budoucna. Takže mm, eh, takže eh, není možné, aby eh, byli jaksi zablokováni v nějakém řešení. Tady jde o to dát jim možnost vyvíjet tedy nová řešení. To je vše, co jsem chtěla říct. Děkuji. A teď Lisa Jakoncáry, chce se vyjádřit velice stručně. Za prvé děkuji za dobrý a konstruktivní návrh a návrh, pozměňovací návrh 1, ještě bychom to měli asi vyjasnit, protože není zde nějaký požádavek vyvíjet standardy, ale e, zachovat si tu možnost, kdyby ta potřeba vznikla do budoucna, tak abychom mohli se k tomu vrátit. Tyto programy musí být maximálně flexibilní, poněvadž technologie se vyvíjí velice rychle a tato flexibilita je proto velice důležitá, tak abychom skutečně e, se orientovali do budoucna a aby e, ty programy nebo to, co vyvíjíme, ta řešení obstála i v budoucnosti. Děkuji tedy za spolupráci, děkuji Stínovým a termín pro pozměňovací návrhy je, je 31. březen. Děkuji. Máme dostatek času. Takže termín je 31. březen, ano, dobře, děkuji. A o těchto pozměňovacích návrzích budeme hovořit 6. a 7. května. No, možná, že 7. května to bude hodně, to budu mít hodně jiných starostí, takže budete předsedat možná. I paní Styler také bude mít hodně práce 7. května, takže dobře, děkuji. final item on this morning. A poslední bod dopoledního zasedání. Mhm. Bod na programu, který nás teď čeká. Já bych velice ráda, kdyby i stínový za SAD také tady byl. Dobře, kdyby přišel. Děkuji. Děkuji všem, že jste vydrželi. I understand we have a... A máme tady i delegaci pri rakouských poslanců, je to tak? Vítejte. Jenom abyste věděli, to je takový zvláštní týden v parlamentu, protože většinou my máme celý týden na schůze výboru, ale tento týden máme pouze dvoudenní, eh, máme pouze dva dny a v kombinaci s Tyrkisovým týdnem, kdy, eh, eh, kdy eh, poslanci působí jinde, takže hm, proto tady se hodně různě poslanci zastupují, takže vidíte, snaží se pracovat týmově. Vítejte, jenom jsem vám to chtěla vysvětlit. A další bod na programu, to je eh, dopad eh, vývoje na eh, evropském trhu obraných systémů a jaký to má dopad na bezpečnost a obranu v Evropě. Spravodajkou je Ildiko Kalpelc, zpráva z vlastní iniciativy výboru SEDE, což je podvýbor výboru AFET, a kde spravodajkou je Ana Gomes Ehm, zde eh, je to podle pravidla 54, proto jsme se do toho zapojili i my a tajemník mě opraví, pokud se mýlím, ale v minulosti výbor pro vnitřní trh vždycky byl hlavním výborem v oblasti, nebo v, pokud jde o ty směrnice, které se týkají dodávek tohoto materiálu, ale a v příštích měsících se to tedy bude různě revidovat, takže je důležité, abychom si uvědomili, že e, za otázku veřejných zakázek a výběrových řízení v této oblasti je to e, naše kompetence, a, e, takže Eh, zde máme pravidlo 54, který, které se týká kompetencí, takže já doufám, že zde nebude žádný spor s podvýborem sebe a že určitě, pokud jde o legislativní zprávu, že my budeme hlavním kompetentním výborem. A teď dám slovo zpravodajce. Eh, děkuji, děkuji paní předsedkyně. Ano, je důležité, abychom jasně i si vyjasnili eh, eh, ty technikálie návrhu stanoviska. Ano, je to mm, podle prav, příslušného pravidla o e, přidružených výborech, takže my spolupracujeme s Anou Gomeš a náš výbor je kompetentní za otázky výběrových řízení a i v oblasti tedy a dodávek i v oblasti e, obraných systémů. Takže to je naše kompetence. E, jde o zprávu z vlastní iniciativy eh, na základě směrnice z roku 2009, která byla plně transponována v členských státech, tudíž máme již regulační rámec, který upravuje tento typ trhu s eh, obranými systémy, takže eh, na tento sektor se vztahují pravidla hospodářské soutěže. A jde o to, abychom zvýšili úroveň eh, hospodářské soutěže. Samozřejmě obrana a zbraně to je takový specifický trh a zde pořád platí taková roztříštěnost, eh, mm, kde vedle sebe existují národní trhy. A komise tedy se mm, snaží teď eh, zajistit řádné provádění směrnice tak, aby byly plněny její cíle. Také i musíme se na to podívat z pohledu škrtů v rozpočtech. Je třeba, abychom měli stroje a tyto stroje je třeba využívat efektivně například tím, že budeme eh, spojovat eh, poptávky, agregace poptávky, tak jak navrhuji, což je efektivní metoda, eh, jak přistupovat k trhu. Směrnice také obsahuje konkrétní ustanovení týkající se vládních agentur, tak aby členské státy měly možnost i provádět společné programy eh, zajišťování dodávek zbraní. Také i samozřejmě členské státy by měly maximálně se snažit, aby aplikovali řádně tato ustanovení směrnice, tak aby to i, aby ušetřili tím, že se budou objednávat zbraňové systémy ve velkém objemu, což eh, samozřejmě bude ku prospěchu celé spolupráce v této oblasti, v oblasti bezpečnosti a obrany. Také i e, je třeba si uvědomit, že konkrétní kontrakty nespadají pod směrnici. E, toto se týká e, programu spolupráce Jejich cílem je hm, propagovat efektivitu vynakládání prostředků. Dále i jsou zde vyloučeny bilaterální, dodá, bilaterální výběrová řízení nebo výběrová řízení podle mezinárodních e, závazků. Samozřejmě to jsou legitimní výjimky nebo výluky e, z pole působnosti směrnice, ale e, i tyto výluky by mohly ohrozit eh, rovné podmínky na trhu, tudíž musíme dohlednout na to, aby tyto výjimky, respektive výluky, byly striktně eh, vynakládány a aby nebyly zneužívány eh, pro účely obcházení ustanovení směrnice. Abychom více mohli rozvíjet vnitřní trh v oblasti zbraní a obrany, abychom nastolili rovné podmínky pro všechny dodavatele, tak musíme i řešit ty dlouhodobé diskriminační praktiky a musíme eh, i řešit eh, eh, problémy s, s obchodní, s hospodářskou soutěží, například ty různé offsetové obchody, ty také mohou znamenat různé obcházení a nejsou ku prospěchu trhu. Také je třeba, aby i rada tento bod dala na svůj program, na program summitu a e, to určitě bude dobrá příležitost. Proto, abychom aplikovali inovativní opatření tím, že musíme i jak si být obezřetní. Také chci zdůraznit, že pravidla proti netransparentním různým praktikám a, a kontrolní opatření nad státními dotacemi, to také musíme Eh, eh, tím se také musíme zabývat. Eh, a jednak je to v zájmu spravedlivosti na trhu a potom i v zájmu efektivního vynakládání prostředků. Je třeba, aby tento sektor měl k dispozici spolehlivý právní rámec, který by měly přijmout členské státy, s tím, že i zároveň zde budeme mít tom této oblasti evropskou politiku, evropské cíle. Takže já doufám, že toto takto, takto vyzní i návrh mého stanoviska a samozřejmě budu se těšit na názory stínových navrhovatelů a dalších kolegů. Děkuji. Um, so Olga Shenlova is standing in for Sergio Gut. Takže Olga Seknalová teda nahrazuje Gutierrez de Preto. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla omluvit pana eh, Prieta, našeho stínového zpravodaje, který dnes zde nemohl, nemůže být, takže dovolte pár poznámek pouze a přečtu to za něj. Dopad eh, hospodářské krize způsobil velké škrty, škrty v rozpočtech na obranu ve většině států a neumožnil, aby obraný balíček měl své efekty proto je třeba eh, zajistit lepší koordinaci při plánování těchto obraných rozpočtů s cílem vyhnout se duplicitám, což by mohlo narušit hospodářskou soutěž na trhu a narušit konkurenceschopnost. Musíme apelovat na členské státy, aby použili nástroje podle směrnice 81 z roku 2009, jako třeba ta společná nákupní centra. Dvě poznámky, které se týkají řádné aplikace směrnice 2009-81 a 43 pro malé střední podniky. Pokud jde o dodavatelsko-odběratelský řetězec, malé podniky musí lépe pochopit eh, tento řetězec a mít eh, i přístup k těmto kontraktům v oblasti obrany a zbraní a pokud jde o certifikaci, velice malé podniky musí mít přístup k informacím a musí znát, jaké jsou náležitosti certifikace řádně fungující trh mm, s obranými eh, systémy a zbraněmi je důležitý pro to, abychom posílili evropskou technologickou základnu, aby se stala efektivní konkurenceschopná, tak abychom měli eh, nezbytné eh, schopnosti mm, v oblasti obrany. Eh, rozpočty. Zde eh, obraný eh, průmysl zatím dostává málo kontraktů od evropských armád, takže to je třeba posílit a dále posílit i investice do vědy a výzkumu a inovací. To by měla být naše priorita. Děkuji. Děkuji. A za Davida. Děkuji, pane, paní předsedkyně. Děkuji. Hlavní problém je, že členské státy nevěnují dost prostředků na obranu, což není dobré pro naši bezpečnost ani pro obraný průmysl. Co se týče tohoto stanoviska, tak je především potřeba říci, že je potřeba, aby byl řádně prováděn právní rámec pro zadávání veřejných zakázek v obraném sektoru. A to navrhovatelka zmiňuje. Mám pár konkrétních a několik obecných připomínek. Co se týče odstavce 5, tak naše skupina nepodporuje plný phase-out offsetu. Vím, že některé členské státy jsou na to velmi citlivé. Co se týče odstavce 8, tak tam se vítá cestovní mapa komise z roku 2014 a žádá komisi přijímat další opatření, jak bude potřeba. Tady si klademe určité otázky. Za prvé, co to znamená, ta další opatření? A za druhé, je to přece národní kompetence. A tím se dostávám ke své další připomínce spojené s odstavcem 10, kde se žádá, aby Evropská komise vydala zelenou knihu ke kontrole aktiv. My toto nepodporujeme. Obáváme se, že Evropská komise by si tím snažila získat větší kontrolu nad vojenskými prostředky členských států. V cestovní mapě Evropské komise se říká, že kritizují čistě národní přístup a že bude potřeba evropský přístup. Máme-li zajistit dostatečnou autonomii Evropy v oblasti obraného průmyslu. Pan předseda Juncker dokonce hovořil o evropské armádě tento týden, tak si dovedete představit, že se nám to moc nelíbí, protože jsme zcela proti evropské armádě. Obrana je národní záležitost a budeme proti tomu bojovat. Takže jakákoliv snaha tento Evrop, to přinést do hry vnějšími vrátky, snaha omezit eh, autonomii členských států, bude něčím, proti čemu jsme celkem zásadně, ale v každém případě náš stínový zpravodaj je s vámi ochoten konstruktivně spolupracovat. Děkuji. Děkuji, Dita, prosím. Ano, děkuji, opět vystupuji a děkuji paní navrhovatelce za její stanovisko. Jehož obecný tón je dobrý, ale myslím si, že je potřeba také opatrněji přistupovat k této otázce. Ano, já obecně souhlasím s paní navrhovatelkou, že bychom se měli zamyslet nad vytvářením jednotného trhu v oblasti obrany, tak abychom vytvořili konkurenceschopný, životaschopný a efektivní průmysl v této oblasti v Evropě. Na druhou stranu ale nesmíme zapomínat na to, že zadávání veřejných zakázek v obrané oblasti má specifika, která jsou navázána na záležitosti obrany jednotlivých států. Cestovní mapa Evropské komise z roku 2014 uvádí a opakuje veškeré další připomínky k obrané politice a říká, že je potřeba, abychom měli sjednocený trh vojenský, protože to má přínosy volného trhu a šetří to prostředky. Já myslím, že většina poslanců je pro vytváření takovéhoto jednotného trhu. Na druhou stranu ovšem musíme a respektovat svrchovanost členských států a schopnost vytvářet si vlastní obranou politiku a nezávislou armádu. Budu se muset ještě zamyslet nad odstavcem 11, paní navrhovatelky. Tradičně jsem říkala, že Provádět stávající právní rámec je důležitější, než vytvářet nové předpisy. Ale dovedu si představit několik návrhů na přeskum stávajícího legislativního rámce, tak abychom lépe vzali v úvahu specifika a citlivost obraného odvětví na jedné straně a vytvořili na druhé straně opravdu rovné, rovné podmínky. Bylo by lepší, kdybych nejprve viděla prováděcí zprávu, než budu volat po novém právním textu na evropské úrovni, tak abychom viděli, že tam opravdu byly řešeny předchozí problémy. Co se týče offsetu, tak jsem proti paní navrhovatelce, protože příklady nejen z České republiky ukazují, že offsety zásadním způsobem pomohly obraným průmyslům rozvíjet se v členských státech a navíc to také pomohlo Eh, posílit ekonomiku regionu, které na tom nebyly dobře. Takže kdyby to bylo odstraněno, tak by to mělo negativní dopad na průmyslovou kapacitu řady členských států, protože to není čím nahradit. Takže si myslím, že na touto otázkou bychom se měli zamyslet a měli bychom o ní diskutovat. A vítám také návrh paní navrhovatelky týkající se podpory subdodavatelských vztahů s malými a středními podniky a zajištění lepšího přístupu malých a středních podniků na obraný trh. Takže ještě jednou děkuji paní navrhovatelce za její stanovisko. Igo Soltes je stínový zpravodaj za zelené. Dobrá, tak jenom pár slov sama za sebe. Především děkuji za upozornění na další prostor pro zlepšení vnitřního trhu a zvýšení konkurenceschopnosti eh, vojenského průmyslu a zadávání veřejných zakázek, což je konec konců dobré pro armádu, dobré pro státní rozpočet, pro budoucí vývoz, pro všechny. Jenom bych ráda potrhla, co říkali ostatní kolegové a kolegyně o citlivosti obraného průmyslu. Týká, naráží to na otázku národní bezpečnosti a obrany a na kompetence členských států. Takže váš argument pro bod 4, no tam si myslím, že je potřeba si dát pozor na to, abychom nevytvářeli nějaké umělé omezení u takovýchto výjimek, protože ty výjimky tam všechny jsou z dobrých důvodů. Musí být ospravedlněné, ale přesto bych se bála navrhovat nějaký strop. A jinak úplně souhlasím s tím, co říkala paní poslankyně v tom smyslu, že by vždy měly legislativní návrhy být předkládány se zprávou o implementaci. Když je to potřeba, tak je potřeba předložit legislativní návrh. Například jsme tady měli návrhy, které se týkaly odstraňování administrativní zátěže a byrokracie a pochopitelně i v případě těchto legislativních návrhů by bylo možné dále odstranit byrokracii. Nicméně souhlasím s tím, co říkali liberálové, že bychom se měli nejprve podívat na zprávu o implementaci a zamyslet se nad ní. Ještě předtím, než předložíme návrhy směru, kterým se mají ubírat případné nové legislativní návrhy se prosím k tomu vyjádřit Evropská komise. Evropská komise tady není. Takže jenom zopakuju, co jsem říkala na začátku. Pokud si máme zachovat své kompetence, tak musíme uznat citlivost obrané politiky a uznat to, že otázka veřejných zakázek ve vojenském průmyslu je citlivá a proto tady máme prostor pro určité výjimky beroucí v úvahu národní specifika. Prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Především bych ráda vám všem poděkovala za vaše připomínky a poznámky. Na samém začátku jsem říkala, že to je oblast, ve které máme poměrně vymezený prostor působnosti. Přesto je ale potřeba využít příležitostí, které se nám skýtají. Příležitostí dobudovávat jednotný trh. Úplně souhlasím se stínovými zpravodaji v tom, že toto odvětví má svá specifika a je citlivé. Myslím si, že žádný stínový zpravodaj nebude argumentovat více než já, silněji než já, že je potřeba zachovat národní svrchovanost a národní pravomoci. Tady jsou nastaveny kompetence, které bych nechtěla překračovat. Co se týče vystoupení stínového, stínových zpravodajů socialistické frakce, týkající se výzkumu a vývoje a zapojení malých a středních podniků, tak to mám už teď v textu. Teď co se týče úplného postupného odstranění výjimek, tak já akceptuji to, že bude potřeba přeformulovat bod 8. Především první část věty. Navíc, eh, co se týče zelené knihy, tak já jsem říkala v desátém bodě, že by možná situace už byla nazrála na to, abychom vydali zelenou knihu, ale v každém případě souhlasím s tím, že je třeba respektovat národní svrchovanost členských států. Přesto příležitost se nabízí, měli bychom ji využít. Teď co se týče implementačních zpráv doprovázejících legislativní návrhy, tak to je v podstatě odkaz do budoucnosti. Že je potřeba jaksi znát další kroky, které se chystají. V každém případě děkuji za vaše návrhy. Zítra budeme mít zasedání stínových zpravodajů a budeme mít na tomto zasedání dostatek prostoru pro to, abychom si vyměnili názory a začali pracovat na kompromisních pozměvacích návrzích. Děkuji. Také děkuji. Termín máme 31. března pro pozměvací návrhy s tím, že pozměvací návrhy dále budou 20. dubna projednávány předtím, než budou přijaty ve výboru 23. dubna. Takže ještě jednou děkuji a tím se dostáváme ke konci dopoledního zasedání. Budu se těšit v 15 hodin, kdy budeme mít zasedání s paní komisařskou Jurovou, která má a, mimo jiné v gesci i spotřebitele. Děkuji.